Takže teď eh, vysvětlení hlasování nejprve k zprávě paní Madurel. Eh, Daniel Henen, prosím, pane kolego Henen, máte slovo. Der Kollege Hennen hier. Je kolega Henen přítomen? Yes, please, you have the floor. Prosím, máte slovo. This, uh... Tato oblast, to znamená eh, rovné zacházení, eh, rovná mzda a tak dále, to je hlavní příklad v Evropské unii těchto aktivit, které v podstatě neplatí v praxi. To znamená, že ve smlouvách máme jednu záležitost a soudy to vykládají jinak. Římská smlouva má jednu větu ohledně tohoto tématu, která by měla být jednoduše pochopená. Ano, mužům i ženám platí stejná mzda za stejnou práci. Ovšem, viděli jsme mnoho různých rozsudků, Sabina, Barbas, um, Royal Exchange a tak dále, různé rozsudky, kde vidíme, že v podstatě tyto definice se posouvají, rozšiřují, jsou tam různé různé, na, různé nároky na pence, na dovolenou a tak dále. Dále je tam různé hodnoty, které se dotýkají pra, pracovního výkonu a tak dále. V podstatě není jasné, jakým způsobem by zaměstnavatele to měli hodnotit, to znamená, jakým způsobem v podstatě vybírat vhodné kandidáty na tu kterou práci. Já zde nebojuji za tuto oblast, pokud jde o, o to rovné zacházení, ale o to, že členské státy najednou zjistí, že něco podepsali a na druhé straně soudci a soudy jim interpretují tuto záležitost úplně jiným způsobem. Předtím, než otevřeme automatické, automatické rozšíření Lisabonské smlouvy v tomto ohledu, tak si myslím, že, by, že bychom opětovně měli tuto smlouvu předložit v referendu. Děkuji. Děkujeme. Pan Kles. Ja, dank meneer de voorzitter. Ik kan mij niet terugvinden in het verslag. Děkuji, pane předsedo. Ano, co se týče zprávy kolegyně Madurel, mm, tak musím říct, že mm, e, nesouhlasím se vším, ne, že bych byl proti rovnému zacházení mužů a žen, naopak, ale mm, e, já určité věci neschledávám v této zprávě, e, protože tato zpráva jako zprávy s ní srovnatelné zvláštním způsobem se věnuje tomuto tématu, ehm, ehm, protože eh, patří eh, k principu právního státu, aby eh, se pracovalo na principu důkazního břemene. Oproti tomu eh, tady jde o to, eh, že eh, zaměstnavatele ročně musí předkládat jakýsi plán, kterém přesně prokáží, že se zachází rovným způsobem s muži i ženami. To je jakási manipulace, tady jde o zbytečnou byrokracii. Jde jenom o to, aby se tady prosadili určité principy, které stejně musí být všemi akceptovány, ale které se pak v praxi stejně neaplikují jak může se zavázat podnik, že v každém roce bude zaměstnávat stejný počet mužů a žen, místo aby se postaral o toho, kdo bude lépe kvalifikován. Děkuji. Děkuji. A teď eh, k situaci na Blízkém východě. V pásmu Gazy mám zde několik individuálních řečníků. Pan Heger, máte minutu. Eh, nevidím ho na jeho místě, takže paní Andrikiny, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro toto usnesení ohledně situace v Gaze, protože je zde mnoho záležitostí, které jsou nesmírně důležité i pro naše občany, litevské občany, kteří pro mě hlasovali, kteří pro mě zvolili do tohoto parlamentu. Především pokud jde o dohodu o příměří a zároveň statistiky, které jsme slyšeli včera, ty jsou opravdu výřečné. Vidíme, že tisíc lidí přišlo o život, mnoho zraněných, především dětí. Jakožto členka podvýboru pro lidská práva mám samozřejmě obrovský zájem ohledně humanitární situace a zároveň porušování lidských práv v této oblasti. Nesmí zde být žádné překážky humanitární pomoci, která se musí dostat těm nejpotřebnějším, to znamená civilnímu obyvatelstvu. Proto vítám toto usnesení Evropského parlamentu. Je to usnesení, které je nesmírně potřebné. Parlament nikdy nesmí mlčet, když umírají lidé. Děkuji. Merci, Děkuji, paní McGuinness. Jedna minuta. Thank You, Mr. Děkuji, pane předsedo. Zdá se, eh, že eh, je pošetilé vnímat tuto a podpořit tuto eh, usnesení, mm, protože jsme ještě neslyšeli řinčení zbraní a pláč dětí a žen, které umírají v tomto regionu, ale je možné, že dnes dojde k dalšímu ve směru příměří a to by bylo něco, co bychom velmi přivítali. A v tomto smyslu podporujeme úsilí Egypta, aby se učinilo příměří a musí se také vynakládat příslušný tlak na Hamas. Mm, Ale myslím si, že mm, Spojené státy mají takovýto vliv. Přestože doufám, že tato rezoluce, eh, která byla hodně podpořena dnes v parlamentu, mm, eh, um, umožní dále vynakládat eh, tlak tak, aby bylo možno poskytnout účinnou humanitární pomoc a aby tady bylo učiněno příměří a byl tak nastolen trvalý mír v tomto regionu. Děkuji. Pan Henen. Vážený pane předsedo, já jsem nesmírně rád, že nedošlo k žádné aktivitě proti těm členům, kteří se rozhodli demonstrovat v rámci této, tohoto hlasování. To znamená, že jsme zde měli palestinské vlajky a tak dále. Doufám, že je to precedens, protože ti, kteří bojovali proti referendum, tak proti ní bylo zakročeno, takže doufám, že budeme mít možnost tímto způsobem, demokratickým procesem demonstrovat. Všichni podobně zde v, u nás v našem parlamentu i já jsem opravdu nesmírně pohoršen tím, k čemu dochází v tomto regionu Vidíme, že dochází k útoku na mm, lidé v celém tomto regionu, rodiny v Gaze, které jsou opravdu zastrašovány, jsou v hrozné situaci, dochází k neustálým útokům, raketovým útokům. Izraelci samozřejmě musí pochopit, že nezávislá Palestina bude jejich sousedem do budoucna a že tyto aktivity nemohou vyvíjet na své sousedy. Ve stávající situaci bohužel nikdo nechce těmto hlasům naslouchat. Rád bych řekl, že jsem opravdu překvapen s ohledem na tuto, toto usnesení a ta proporcionalita. Já nevím, zda jsem to pochopil správně samozřejmě kritikové izraelské vlády. Domnívají se, že je to dobré, pokud bychom nějakým způsobem spočítali rakety, které jsou vysílány na eh, vesnice v Gaze. Já doufám, že příměři bude vyjednáno co možná nejrychleji a že se nám opětovně povede vrátit se k vyjednávacímu stolu. Děkuji, pan Poselt děkuji pane předsedo rád bych poděkoval rád bych poděkoval panu schwarzenbergovi českému ministrovi zahraničí Děkuji paní Ferrer Waldner za včerejší přítomnost na diskuzi a také za dnešní jednomyslné hlasování a podporu. Myslím si, že Evropská unie je daleko semknutější, než se o tom mluví. A musíme si ponechat tuto semknutost a rozhodnost. Pak budeme moci něčeho v tomto regionu dosáhnout. A myslím si, v tomto smyslu musíme pokračovat, držet tuto linii, protože jednotlivé prvky jsou jasné. Říct ano k existenčnímu právu Izraeli, ne válce a prolevání krve, e, ne k ostřelování ze strany Hamasu, ne teroristickému systému Hamasu a především to, co je zvláště podstatné, potřebujeme vyjednávat o určitých sporných bodech, včetně problému o osídlování. To patří ke klíčovým prvkům celé věci vedle nepřijatelného teroru eh, ze strany Hamasu. Takže základní věci máme před sebou na stole a myslím si, že je naším úkolem jako Evropské unie, abychom se eh, energicky a rozhodně zasadili o to, aby se věci posunuly kupředu, než budeme jenom tady eh, si hrát na takový debatní kroužek, který v, mm, bohužel v té otázce mm, Blízkého východu v posledních letech mnoho neudělal. Děkuji, pan Takula. Jedna minuta arvoisa puhemies kiitoksia. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. Já se domnívám, že všichni v Evropské unii, v Evropském parlamentu si přejí mír v tomto regionu a samozřejmě i příměří. Tak abychom dosáhli tohoto příměří, myslím si, že se musíme všichni snažit, aby situace byla následující. Hamas a musí být odzbrojen. Rovněž se domnívám, že toto, tato rezoluce měla být trošku ráznější, ale vím, že když se dělají kompromisy mezi jednotlivými stranami, tak je nesmírně obtížné dosáhnout těchto těžkých kompromisů. Musíme být objektivní na jedné straně, my, Evropané, a zároveň ve všech situacích musíme bojovat za lidská práva, za demokracii a musíme bojovat proti terorismu. Toto je nejdůležitější záležitost. Zároveň nesmíme zapomínat na to, že celá situace začala proto, že došlo k teroristickým útokům a proto musíme tyto teroristy odstranit. Děkujeme. Vážený pane předsedo, milí kolegové, já jsem opravdu nesmírně rád, že náš parlament přijal toto usnesení takovou velikou většinou, to znamená, že nikdo skutečně nebyl proti. Já osobně podporuji toto usnesení, protože se domnívám, že Evropský parlament musí zaujmout jasné stanovisko, společné stanovisko, i když toto usnesení, které jsme přijali dneska nezodpovídá úplně našim pozicím socialistů. Proto, by som rád, proto bych rád zúraznil to, že socialist, socialisté jsou pohoršeni eh, mm, tím, k čemu dochází v Gaze, disproporčním zneužíváním na Eh, izraelské straně, tím, že dochází k obrovským obětem na životech, především civilního obyvatelstva a dětí. Samozřejmě, že nám nesmírně líto, především to, že dochází k útoku na civilní cíle. Myslíme si, že jakékoliv zlepšování vztahů mezi Evropskou unii a Izraelem musí především respektovat mezinárodní právo, musí dojít k dohodám ohledně osaz, um, osidlování, dále je to humanitární situace v Gaze a na okupovaných územích a musí dojít k, plnému, k plné implementaci asociační dohody. Děkuji. Merci beaucoup. Madame Lu... Děkuji. Paní Luleng požádala o slovo, prosím. Paní Luleng, poslechněte. Vy jste se chtěla vyjádřit technická připomínka ke zprávě paní Mardurel, takže já vám navrhuji, abyste se přihlásila k vysvětlení hlasování. Tím pádem můžete říct cokoliv. Takže máte tady vysvětlení hlasování. Děkuji, pane předsedo. Já jsem pouze chtěla říci, že v tom ústním vysvětlení jednoho z kolegů bylo řečeno, že ve zprávě a v usnesení jsou věci, které tam tak nejsou. Není tam žádná povinnost pro zaměstnavatele, aby dělali plány my jsme stáhli všechny tyto povinnosti, všechny tyto žádosti ze zprávy, tak jak byla tato zpráva přijata Výborem pro ženská práva. Předložili jsme společné usnesení a já doufám, že tento kolega přece není proti tomu, abychom žádali nebo abychom tedy zdůrazňovali potřebu povzbudit sociální dialog mezi sociálními partnery, aby byly aplikovány principy, že tedy členské státy budou povzbuzovat zaměstnavatele v tom, aby poskytovali pravidelně svým zaměstnancům informace aby dodržovali princip rovnosti a že není proti tomu abychom vyzvali členské státy k tomu že budou podporovat zaměstnavatele v tom aby pravidelně poskytovali informace takže všechno to co on kritizoval už v té rezoluci která byla přijata vůbec není a já jsem chtěla přednést toto upřesnění. Děkuji. Děkuji vám za toto velmi jasné vysvětlení hlasování. A nyní se dostáváme k deklaraci o Bělorusku paní Enrikeny. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, pane předsedo to znamená EU strategie vůči Bělorusku. Domnívám se, že tento dokument velice jasně odráží změny, ke kterým došlo v posledních šesti měsících v této zemi. A myslím si, že je, jsou to dobré změny ty první vlašťovky ještě neznamenají ovšem, že došlo ke skutečným, pozitivním, řekněme, obrovským zásadním změnám, ale i přesto jsme nesmírně potěšeni jakýmikoliv změnami, to znamená, jednak je to propuštění politických vězňů nebo mm, odstranění nátlaku na média, mm, jiné záležitosti, které se týkají lidských práv. Toto jsou všechno pozitivní signály a proto bych ráda vyjádřila svou podporu. A zároveň si myslím, že by delegace Evropského parlamentu měla navštívit Bělorusko, tak aby to bylo jasně stanoveno v tomto usnesení Bělorusko. Se domnívám, bude moci v budoucnosti plně těžit z naší politiky sousedství, ale nesmíme eh, eh, samozřejmě usnout na vavřínech. Pane předsedo, já jsem hlasoval proti tomuto usnesení, i když eh, jsou zde prvky, které jsou vyvážené a kterých si cením. Nicméně myslím si, že už eh, zde nejsou důvody pro to, abychom eh, pokračovali v sankčním režimu vůči Bělorusku. Z hlediska politické, ekonomické a náboženské svobody je toto země, která téměř úplně splňuje kritéria pro svobodu v této oblasti. Takže si myslím, eh, že je nutné zahájit eh, skutečné a opravdové vztahy s Běloruskem, aby se tato země postupně integrovala plně do Evropy, především ve fázi, kdy musíme zahájit také vztahy s Ruskem. Bělorusko může být eh, mostem mezi Evropou a Ruskem a já si myslím, že spíše než abychom hrozili sankcemi, bychom měli zahájit eh, skutečný a přínosný vztah s touto zemí. Děkuji. Děkuji. Už někdo jiný nehlás, se nehlásí o slovo, takže Budeme pokračovat 15 hodin, když budeme tedy hovořit o porušování lidských práv a přeji vám tedy dobrou chuť a končím zasedání.